Tímto jsme ukončili jednominutové projevy. Máme ještě dvě sdělení z frakce CNS. Tam žádost, abych jmenovan eh, pana Amjada Bašíra na místo pana Sjeda Kamila členem výboru AFET. Pokud nebudete mít žádné námitky a není tomu tak, tak je to to jmenování tímto schválené druhé sdělení. Pan Georgius Katrugalo se stal členem řecké vlády. Já mu blahopřeji.